9. prosinci 2011. Dále vám sděluji, že v souladu s článkem 74 jednacího řádu spolu s předsedou eh, z rady pod, jsem podepsal nařízení o statistické evidenci v nákladní dopravě. To je napsáno, že ji podepíši, ale už se tak stalo. Takže vám děkuji. Dámy a pánové, zápisy z 15.